Vítám vás na odpoledním zasedání výboru IMCO. Máme velmi důležité zasedání. Máme tady um, lotyšskou ministrině hospodářství paní Riznice Ozolu a ta nám řekne o prioritách lotyšského předsednictví ale počkáme ještě pár minut. Pane Jakosory, eh, chtěl byste hovořit o tom bodu, který eh, ještě mám, pane Jakosory, vede eh, jednání v trialogu. a e, může nás informovat o aktuálních bodech e, toho trialogu. A vy jako ministrině jistě e, o to máte zájem a pak, až se to dokončí, tak se k nám přidají další kolegové a můžeme se pak pustit do vašeho tématu. Děkuji, paní předsedkyně. Já přejdu do finštiny, do svého jazyka. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, ještě jednou děkuji mnohokrát eh, paní předsedkyně, děkuji také paní komisařce a musím říci, že máme nové zprávy. Počkejte, prosím, ještě jsme neměli tlumočení, tak teď už snad je v pořádku. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Jak již bylo řečeno, během italského předsednictví, tedy ke konci italského předsednictví v prosinci minulého roku, se rada shodla a akceptovala náš kompromisní návrh. Tímto jsme tedy dokázali nalézt schodu s, ra- s radou, a to během tří trialogů a co se týče samotného návrhu nařízení, toto je velice technické téma a já bych, já velice děkuji zaměstnancům za jejich angažovanou spolupráci na tomto tématu. Měli jsme celou řadu velmi technických schůzek a setkání. Největším politickým problémem bylo to, že jsme potřebovali vyvážený přístup mezi podvody a ochranou mezi, před podvody a zároveň mezi ochranou osobních údajů. Chceme tedy chránit mezi, před podvody, ale také zohlednit digitální věk, ve kterém se nacházíme. A chtěli jsme takzvaně eh, za za, eh, jak, zacpat ty mezery v legislativě, které existovaly. A jak říkám, nejobtížnější bylo nalézt vyvážený přístup mezi bojem proti podvodům a ochranou osobních údajů. My jsme chtěli, aby byly ukládány pouze ty údaje, které přicházejí do Unie, či takové údaje, které jak si plynou Unii, protékají Unii. A pak bylo navrženo, aby dva roky pro vstupu eh, v platnost tohoto textu se mohly uchovávat v těch databázích i ta tzv. export data. Během vyjednávání komise vždy zdůrazňovala, že jisté typy zboží jsou velice náchylné právě na podvodné praktiky. A Olaf navrhl, respektive se vyjádřil v tom smyslu, že ročně takto uniká asi 100 miliard eur na daních v Evropské unii, což se týká zejména tabákových výrobků. My jsme pak vypracovali kompromisní návrh, podle kterého se mají ukládat i tyto exportní údaje, ale pouze v případě produktů, které podléhají spotřebitelské daně. A to jsou přesně ty produkty náchylné vůči podvodům, jako je tabák, alkohol a e, produkty z minerálních olejů. Co se týče pojmu, definice pojmu e, takovýchto produktů, které jsou náchylné k podvodům a podléhají spotřebitelské daní. Tato definice bude zapracována do samotného nařízení. Nebude tomu tedy tak, jak to navrhovala Rada, aby komise až později tuto definici sama určila. A dále Parlament rovněž navrhoval zkrátit lhůty, lhůty pro předložení celních dokumentů. A to proto, že čím kratší lhůty budou, tím jednodušší bude provádět prevenci podvodních praktik. A co se týče kompromisních návrhů, eh, jak již bylo řečeno, krátce před Vánocemi se rada, rada shodla a akceptovala je. A ještě jednou opakuji, chceme nalézt takový text, takovou podobu textu, která skutečně poslouží prevenci, a to efektivní prevenci, ale zároveň takovou podobu, která zohlední ochranu údajů a také ochranu e, údajů, které jsou důležité pro podniky. Výsledek máte nyní k dispozici. Já děkuji stínovým zpravodajům za velice plodnou spolupráci a také rovněž děkuji Stile za její vedení. A jako další krok je tedy nyní to, že na výboru budeme muset přijmout výsledek trialogu, k čemuž dojde pravděpodobně v průběhu příštího měsíce a bude to jistě velice zajímavé a napínavé. Děkuji za aktuální informace a mrzí mě, že dopoledne jste neměla k dispozici finské tlumočení. A teď už rovnou eh, přicházím k výměně názorů. Eh, chtěli by, eh, chtěli by se k tomu vyjádřit někteří, nebo se k tomu můžeme vrátit také později. Já teď už přejdu k bodu eh, lotyšské předsednictví a jeho priority. Paní Dana Riznice Ozola, ministrině hospodářství za lotyšské předsednictví. Já jsem se s ní setkala už dvakrát a velice na mě udělala dobrý dojem. Paní ministrině, udělala se na mě velký dojem s tím, v tom, co jste již dokázala v minulosti a velice vám děkuji, že jste přišla na zasedání našeho výboru. A prosím, aby členové výboru včas oznámili, že chtějí pak následně v rozpravě hovořit. Ano, zdá se, že všichni chtějí hovořit. Tak pokusíme se pak zorganizovat vlastní rozpravu po vystoupení. Děkuji. Dámy a pánové, vážení členové a členky eh, Evropského parlamentu, než položíte své otázky, ráda bych uvedla úvodní prezentaci o prioritách lotyšského předsednictví. Než jsem se stala ministriní, tak jsem byla poslankyní, byla jsem zvolena do lotyšského eh, parlamentu v roce 2010, v době, kdy naše země prožívala, prožívala velké eh, problémy, velké výzvy a snažili jsme se tehdy přijmout eh, proaktivní a někdy i velmi statečná rozhodnutí pro oživení eh, našeho hospodářství. A současně bylo nutné také tato rozhodnutí vysvětlovat našemu voličstvu, našim občanům já vím, vážení kolegové, že vy eh, sehráváte velice důležitou úlohu, kdy hájíte eh, zájmy spotřebitelů, snažíte se zjednodušit eh, legislativní předpisy, aby bylo možné posílit konkurenceschopnost v rámci jednotného trhu to jsou, vážení kolegové, naše společné zájmy a naše společné cíle e, také pro lotyšské předsednictví v nadcházejícím půl roku. Jsou to velmi důležité cíle. Jednotný trh pracuje e, a má pracovat na, je podle jednotných Um, podmínek již v roce 1993, kdy um, zanikly vnitřní hranice, se uh, stanovily tyto uh, principy, které mají uh, přinést velmi mnoho výhod, například levnější letenky, levnější roamingové volání, usnadnit toky zboží přes hranice v rámci Evropy a také to všechno samozřejmě velkým přínosem pro HDP a také to přilákává zahraniční investice. E, myslím, že Musíme ještě učinit určité kroky, abychom dokončili celý tento jednotný trh a abychom splnili cíle, které se okamžitě projeví eh, v růstu trvale udržitelných pracovních míst pro evropské občany. Lotyšské předsednictví eh, se bude snažit eh, být partnerem velice konstruktivním, velice otevřeným na této cestě. To se také vyjádřilo v našem logu, logu našeho eh, předsednictví, které se snaží při eh, zpět k prosperitě. Doufám, že se nám to tady v Evropě podaří. Eh, chceme, aby Rada EU odvedla svou práci a ze své strany přispěla, stejně tak jako komise, k těmto všem cílům. Stanovujeme si tři hlavní cíle ve kterých chceme pokročit co nejrychleji a pokud možno co nejmoudřeji, aby se to projevilo v celé Evropě. Za prvé je to konkurenceschopnost Evropy eh, s podporou malých a středních podniků a podpoření průmyslového rozvoje. Za druhé digitální Evropa při ochraně spotřebitelů a podporování inovací. A za třetí Eh, posílit úlohu eh, Evropy eh, globálně. Tyto horizontální priority se snažíme prosadit a také je Dovolte, abych ještě vysvětlila některé aspekty v programu Rady v sektorových oblastech. Já už jsem hovořila o tom, že nám jde o další integraci jednotného trhu, aby bylo možné zajistit efektivní regulační rámec a který se opírá o vzájemnou důvěru a umožní volný pohyb zboží i služeb a umožní rozvoj všech digitálních eh, příležitostí pro růst. Regulační rámec pro jednotný trh by neměl vytvářet žádné překážky a žádné administrativní zbytečné zátěže. Potřebujeme ovšem, aby také členské státy se eh, na tom podíleli v rámci provádění nástrojů jednotného trhu. A tady si přejeme mít jasnou zprávu a řízení jednotného trhu, aby stanovené mechanismy mohly lépe fungovat ve prospěch občanů i institucí. Úspěch jednotného trhu je do velké míry eh, závislí na vzájemné důvěře. Vzájemné uznávání musí dostat daleko větší prostor a daleko větší důležitost. Chtěli bychom, aby se mnohem častěji uplatňovalo a aby se e, vzájemné uznávání jasně prosazovalo. Tady je velice důležitá osvěta Služby jednotného trhu i zboží jednotného trhu tady musí být jasně zohledněny. Politika se musí opírat o plnou, plné uplatnění směrnice o službách, aby bylo možné prohloubit klíčové sektory. Tady máme přístup k sektorům, začínáme s službami v oblasti uh, Eh, stavebnictví a také maloobchodní služby. Digitální jednotný trh je v tomto velice důležitý. Tady, jak horizontálně, tak sektorově, je celá řada důležitých bodů eh, vytváření rámce, regulačního rámce by tady v tomto mělo být zcela jasně zdůrazněno. Já se k tomu ještě vrátím, až budu hovořit o jednotném digitálním trhu. V březnu bude zasedat Rada pro konkurenceschopnost a očekává se, že schválí závěry Rady o e, politice jednotného trhu. To nás e, vede k tomu, že věnujeme zvláštní pozornost digitálnímu jednotnému trhu. E, díváme se na to z několika důležitých úhlů pohledu. Za prvé otázka eh, spotřebitelů, kteří by měli mít k dispozici celou řadu bezpečných digitálních eh, služeb, ať už žijí kdekoliv. Dále podnikatelé by měli eh, být schopnost inovovat a všude v EU se cítit bezpečně při fungování digitálního jednotného trhu. Tady se těšíme na Eh, celý balíček o digitálním jednotném trhu, který má v květnu předložit komise. Vedeme diskusy na eh, neformální eh, radě v koncem března v Rize. Tam budeme diskutovat právě o těchto otázkách a budeme velmi rádi, kdyby předsedkyně tohoto výboru se také zúčastnila Logicky z toho vyplývá specifická diskuse týkající se otázek digitálního jednotného trhu na hlavním zasedání eh, Rady o, pro konkurenceschopnost. Eh, bude to doprovázet celá řada formálních i neformálních akcí, které soustředí pozornost na digitální jednotný trh. V červnu eh, bude páté schromáždění pro digitální aspekty v Rize a bude se věnovat otázkám digitální ekonomiky a digitální společnosti. Jak vidíte, chceme za našeho předsednictví udělat hodně pro jednotný trh a já jsem velmi ráda, že tím také e, vlastně přispíváme k posílení schopností investice. Tady se e, konkrétně odkazuji na investiční plán pro Evropu ze strany komise a jeho tři pilíře, které se také opírají o velice důležité mm, prostředí příznivé pro investace na jednotném eh, trhu. Já tedy mám na mysli ten Junckerův investiční plán. Je velice důležité, aby regulační rámec byl atraktivní pro investory a umožnil hladké fungování jednotného trhu. Transparentní, předvídatelné prostředí pro podnikání je v tomto směru velmi důležité. Já jsem se dotkla horizontálních otázek a není dovolte, abych hovořila o vlastní agendě rady, eh, o legislativních aspektech, které eh, vycházejí z naší spolupráce a jsou velice důležitou součástkou celé té skládačky jednotného trhu, ve které chceme pokročit. Za prvé, chtěli bychom dokončit Eh, ty body, ve kterých již bylo dosaženo schody během italského předsednictví. Zejména je to e-call regulation, nařízení o e-call a eh, dále eh, otázky celní, tady chci poděkovat zejména paní zpravodajce Sehnalové, ale také paní Sáry za to, že velmi usilovně na těchto věcech pracovali. Za druhé, další body, kde chceme dosáhnout pokroku během našeho předsednictví. Je tady Package Travel Directive, eh, cestovní balíčky. Eh, tady probíhá jednání, které bychom chtěli co nejdříve rozběhnout, abychom před eh, létem, ještě koncem května, dosáhli druhého čtení. Chceme spolupracovat se spravodajem Kolenem. Myslíme, že to je velice důležitá, eh, důležitý právní předpis, který je třeba dokončit. Cableway installations, ochranné prostředky a další eh, které se týkají toho, jakého pokroku dosáh, bylo dosaženo za předchozích předsednictví. Již se začíná jednání na bázi trialogu eh, s Evropským parlamentem, jakmile je hotov mandát a věříme, že dosáhneme dohody v prvním čtení. Těšíme se také na dobrou spolupráci se zpravodaji u těchto otázek pan López, White, paní Flor a paní Styler. Pokud jde o eh, otázky bezpečnosti sítě, tady bychom chtěli dosáhnout kompromisu jak v Radě, tak i s Evropským parlamentem ještě za našeho předsednictví. Těšíme se na plodnou spolupráci s panem Švábem. Dále se těšíme na úspěšnou spolupráci s paní Charanzovou a e, chtěli bychom dokončit tuto práci o, dostupnost, o směrici o dostupnosti e, sítě. Dáda bych se dotkla ještě bodů, kde se budeme maximálně snažit, abychom pokročili vpřed, ale může to pravděpodobně zabrat více času, než se dosáhne nějaké vyvážené schody. Je to Product Safety and Market Surveillance balíček, kde se diskutuje v radě, eh, no, bude diskutovat v radě, jakmile čtvrtá technická studie bude předložena komisí a jakmile tady bude také stanoveno povinné označování původu. Doufáme, že trialog začne ještě za našeho předsednictví. Dále diskuse v radě se bude také zabývat dopravou a vozidly. Tady doufáme, že bude možné pokročit v této iniciativě která je velice důležitá pro celou společnost. My se opět tady těšíme na produktivní spolupráci s paní Charanzovou. A e, také doufám, že najdeme společné e, společné eh, pole o porušování cel, že tady bude přijat kompromisní text ze strany rady. Hodně práce už bylo odvedeno na obou stranách Eh, při rozvíjení jednotného trhu. A všechny tyto body jsou velice důležité pro podniky i pro spotřebitele. Tady bychom chtěli dosáhnout hmatatelných výsledků a doufáme, že eh, proces na evropské eh, úrovni je tak trošku jako hra šachů. Já jsem hrála sportovně, závodně šachy, tak je velice důležité prostě, aby z obou stran partnerů té šachové partie se táhlo tím správným směrem, aby se ta partie ubírala k nějakému eh, cíli. Dále bychom chtěli hovořit o některých klíčových ehm, akcích, které plánujeme v Rize během našeho předsednictví. Kromě eh, toho schromáždění pro digitální otázky budou ještě některé další akce, například Single Market Forum 26. března, eh, Consumers Day koncem dubna a konference o přístupu k financím v polovině června. A já bych ještě chtěla zopakovat eh, pozvání vám všem, abyste se zúčastnili těchto akcí. Zatím vám děkuji za pozornost a chtěla bych ještě jednou zopakovat, že chceme velmi úzce spolupracovat s parlamentem, k tomu se opravdu zavazujeme. Myslím, že tady mohu ukončit eh, své vystoupení a velmi ráda odpovím na vaše otázky. Děkuji mnohokrát, paní ministrině. A děkujeme, že nám e, určitě e, pomůžete rozřešit několik komplikovaných e, šachových situací což velmi potřebujeme. A určitě máme ještě třetího hráče, na kterého si musíme počkat, a sice komisi. Takže děkuji mnohokrát. Máme dlouhý seznam eh, přihlášených eh, tazatelů. Já napřed eh, upřednostním tazatele za každou politickou skupinu a pak máme tyto tazatele. Žine, um, Mr. Shaldemosa, uh, um, Stefanic, uh, Olga's on the list as well, um, Birgit Kohn-Langen, Eva Panlova, Nicola Dati,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 Takže musíme se vynasnažit eh, dodržet časové limity. První je András. Děkuji Vicky, děkuji mnohokrát eh, paní ministrině Rajsněce. Doufám, že jsem vystavil eh, vaše jméno správně. Paní Rejzněce Ozola je správná výslovnost. Děkuji, děkuji za vysvětlení, ale raději to nebudu opakovat moje sousedka to zvládá lépe. Takže srdečně vám děkuji za vaši prezentaci a za Skupinou EPP mohu pouze říci, že hledíme vstříc eh, vašemu působení a předsednictví. Doufáme, že eh, se vám podaří uskutečnit většinu z toho, co jste nám eh, dnes nastíná. Já sám se těším na téma bezpe- sítě, bezpečnostní, bezpečnosti sítě, protože po velmi angažovaném úsilí italského předsednictví jsme zaznamenali, že ze strany Rady je zapotřebí ještě větší koordinaci a my doufáme, že se vám podaří um, tuto koordinaci eh, natolik um, rozvinout, že během nadcházejících měsíců, které vám zbývají, přispěje k eh, dohodě v trialogu. Základem toho ale musí být, eh, aby ta spolupráce, kterou potřebujeme v oblasti kyberbezpečnosti, už jste ostatně asi sama viděla, že na straně USA probíhají velmi velké snahy o e, posílení této spolupráce, takže je nutno na evropské úrovni se pokusit e, práci národních e, úřadů zanést do rámce, který bude hodný svého jména. A tady je nutno ještě mnoho přidat na, v řadě míst. Parlament je velmi ochoten k spolupráci, ale v konečném důsledku v rámci té strategie kyberbezpečnosti eh, musí vzejít eh, něco kýženého. Máme-li to schválit. A dále, paní ministrině, bych chtěl navázat eh, na vaše slova o vzájemné důvěře. Na společném trhu je, myslím, velmi důležité že ve zprávě o evropském semestru zmiňujeme téma jednotného trhu eh, ze strany Rady, protože my jsme dospěli jednotně k názoru, že důvěra mezi členskými státy spočívá na tom, že směrnice v Radě jsou nejenom společně schvalovány, to znamená, e, že se země pak zavazují i ke společnému provádění. A proto e, bych e, uvítal, kdybyste o tom mohla hovořit i se svými kolegy v radě, protože v rámci implementace, v rámci provádění právních aktů je co zlepšovat na straně členských států. Srdečně děkuji. Děkuji paní předsedkyně. Paní ministryně děkuji mnohokrát eh, za to, že jste zahájila něco, co vlastně ministři většinou nedělají, totiž jste tady vyčetla na začátku, jaké pozitivní věci ve vnitřním trhu pro spotřebitele se již udály, odehrály. A to je důležitá věc, zejména nyní eh, otázka poplatku, ochrany spotřebitele a tak dále. A já eh, si myslím, že je důležité, abychom nepodceňovali důležitost toho, že je nutné i neustále informovat občany, opakovat jim, jaké pozitivní aspekty v Evropské unii již mají. A vy jste tady vyzvihla několik témat, která v našich očích, zejména v očích nás sociálních demokratů, jsou obzvláště důležité, kde bychom rádi si přáli výsledky e-call, paušální ceny zájezdy, eh, bezpečnost produktů. To jsou takové tři tematické komplexy, které jsou pro nás nesmírně důležité. A pokud by se to tady mohlo eh, v těchto věcech eh, dojít k velkému pokroku, nebo dokonce se to uzavřelo, my bychom to velmi přivítali, neboť občané čekají čekají na to, že v těchto věcech se něco stane, že se pokročí, že Unie pokročí vpřed. A ještě jedna otázka, taková dodatečná. I ve smyslu právě té zmiňované vzájemné důvěry, ano, tu je třeba vybudovat. Ta ještě stále neexistuje ani tedy mezi občany, ale mezi vládami členských států není. To neustále zjišťujeme. Jak to tedy chcete skutečně prosadit, realizovat a v této souvislosti, jak chcete lépe nadefinovat přesně e, princip vzájemného uznávání? Protože za tímto principem se skrývají různé myšlenkové postupy a mne by zajímalo, jak vy ho definujete a také by mě zajímalo, jak definujete to, co je v textu rady, který jste z burden, eh, který se zveřejnili Remove an Unnecessary Burden, tedy odstraňovat eh, překážky, které nejsou důležité, užitečné, nepotřebné překážky. Toto vše je důležité, ale pak eh, se musíme zaměřit na ty konkrétní věci, tedy co tím přesně konkrétně myslíme. A my sociální demokraté bychom tady zcela jasně řekli, že například pracovní právo, sociální práva nejsou takovými to burdens, překážkami, Eh, někteří to vidí jinak. Jak to definujete vy? Ah. Děkuji nyní paní Dita. Ne, promiňte napřed eh, Tony. Ano, jako krajan také z Balt alpského regionu bych vás chtěl uvítat i v předsednické roli. Přeji vám hodně štěstí a samozřejmě vám poblahopřát. Prokázala jste, že máte hodně talentu a že jste ochotná jej uplatňovat ku prospěchu eh, širší evropské komunity, za což jsme vděční. Nemáme pochybnosti o tom, že lotyšské předsednictví bude velmi úspěšné, nicméně můžete počítat na plnou spolupráci eh, z naší strany, ze strany Litevců. Velice vítám priority předsednictví tedy posunout vpřed digitální jednotný trh, informační technologie a poskytnout eh, příležitosti, které budou moci podpořit eh, inteligentní, inkluzivní a udržitelný růst v EU. Jako stínový zpravodaj pro směrnici o bezpečnosti sítí eh, jsem připravena ochoten spolupracovat s předsednictvím na tomto materiálu, což zvýší bezpečnost v prostoru kybernetickém. E, určitě vynaložíte maximální úsilí k uzavření těchto stávajících jednání. Také Dita je velmi vděčná za vaši spolupráci a e, je ochotná plně s vámi spolupracovat. Jsme zde pro vás a přejeme vám hodně štěstí. Myslím, že zde není nikdo ze skupiny GUE, mám pravdu? Filip, chcete promluvit za zelené? Ne? Dobrá, takže za EKR bych řekla stručně, rovněž eh, eh, vám děkuji za eh, návštěvu. Agenda digitálního trhu je něco, na čem chceme skutečně eh, intenzivně zapracovat. A také připomínka paní Gebhardt, jak důležité je připomínat lidem ty dobré věci, ty vymoženosti Evropské unie, levné lety, snížené roamingové poplatky, teda to je velmi důležité připomínat. Dvě věci by skutečně mohly velmi pomoci a to, kdybychom dokázali eh, odstranit eh, onu blokaci, onu patovou situaci ohledně ohledně bezpečnosti produktů. To by velmi pomohlo i důvěře našich občanů. Máme určité části tohoto balíčku, kde, eh, které představují výzvu i pro podnikatelskou komunitu státu. To znamená, překlenout tuto problematiku bude skutečně složité, ale vaše spolupráce bude velmi užitečná. A dále tento výbor má rovněž určité kompetence, výlučné kompetence k telekomunikačnímu balíčku, zejména pokud jde o ochranu spotřebitelů v této věci, kde můj předchůdce pomohl vyjednat určité velmi dobré minimální harmonizační standardy, které mm, by pomohly eh, vytvořit mm, jasnější situaci. Kdybychom zaznamenali určitého pokroku v telekomunikačním balíčku, tak by to nesporně byl dobrý krok správným směrem pro celý, celou agendu digitálního trhu, což vnímáme jako výbor Eh, velmi vážně a je to nesmírně důležité eh, učinit ten krok k digitálnímu jednotnému trhu a moje skupina to také velmi podporuje. Chtěla bych se nyní vyjádřit k tomu, co zaznělo dosud a pak se opět pustíme do otázek. Děkuji. Já bych začala s komentáři pana Švába ohledně oné směrnice NESA. Jak jsme už uvedli, digitální jednotný trh je jednou z našich eh, vrcholných priorit, jelikož stále ještě čekáme na Evropskou komisi, že připraví příslušnou strategii. Budeme mít eh, další eh, debaty na úrovni rady, jak jsem řekla ale jsou zde aktivní legislativní materiály, které ještě musíme zpracovat a uzavřít mimo jiné několik priorit, například balíček ochrany dat, telekomunikační balíček a dále informační systémy a samozřejmě i nařízení o autorských právech a Velice ráda vás mohu informovat, že je to vlastně odpovědností našeho ministra pro dopravu. On měl dnes ráno slyšení ve výboru ITRE a tam přislíbil, že rada dospěje k rozhodnutí v únoru, takže trialogy pak mohou být započaty již v březnu letošního roku. Samozřejmě ještě musíme dospět ke společné dohodě o rozsahu směrnice a o nařízení o spolupráci mezi členskými státy, protože se domníváme, že důvěra nevznikne přes noc. Musíme na tom pracovat a dospět postupně ke společnému vnímání věci. Dále, pokud jde o vzájemnou důvěru, toho se také dotkla paní Gebhardt. Máme za to, že jí musí být poskytnuta vysoká politická viditelnost a má eh, velmi velkou roli při vytváření eh, digitálního jednotného trhu. Musíme vycházet z plné implementace směrnice o službách také a eh, silnější kontrola také ze strany Evropské komise nad implementací, implementačními opatřeními je velmi důležitá a e, měla by se e, ještě zdůrazňovat a další aktivity k posílení klíčových sektorů jsou rovněž důležité. Mám na mysli například maloobchod, stavebnictví a tak dále. Hovoříme-li o vytváření důvěry mezi lidmi, společnost, oblastmi, vládou, vládami, tak je nutno zmínit několik aspektů. Za prvé transparentnost procesu rozhodování. Jedním z příkladů je TTIP. Myslím, že rozhodnutí by byla činěna mnohem snáze, kdyby politici pracovali transparentněji, aby eh, odstranili spekulace přetrvávající v mnoha ohledech. Pro, takže skutečně více transparentnosti by usnadnila život všem. E, další bod. Hovoříme-li o vládách a podnicích. Hovořila jsem o odstraňování bariéry bariéra byrokracie. To je velmi důležité i pro malé a středně velké podniky, které představují 90 ehm, všech podniků. Abych uvedla příklad z vlastní země. My eh, jsme eh, zaznamenali zakládání nových podniků, eh, přísun strukturálních fondů a jiných mm, finančních prostředků z Německa a jiných zemí Poskytli jsme jim, těmto novým subjektům, mnoho podpory, ale v důsledku přísné, eh, velmi přísné regulace Evropské unii se přesunuli do USA, protože skutečně eh, byli zahlceni přílišnou byrokracií, eh, legislativními překážkami a Spojené státy jsou podstatně pružnější jde-li o pomoc mladým podnikatelům. Takže ano, plyne tam eh, mnoho peněz z kapes poplatníků, ale takto jsme vlastně pozbyli důvěru ve vlády. Pracovní právo a podnikatelské prostředí to je určitý problém nejenom na evropské úrovni, ale i na úrovni národní. Je nutno nalézt rovnováhu mezi zájmy podniky, podniku a e, zaměstnanci. To není snadné. pokud jde o balíček e, bezpečnosti produktu a dohledu nad trhem, tak jak jsem uvedla, stále ještě čekáme na výsledky analýzy z Evropské komise a pak posílíme aktivity v rámci rady, abychom dospěli k závěrům. Protože my z naší strany věříme, že tento balíček eh, eh, je pro spotřebitele velmi důležitý, mají o ně velmi velký zájem. Děkuji vám, Anna Miria Koraca-Bild. Děkuji, paní ministrině. Já bych vás chtěla zde přivítat a vyjádřit vám a vašemu angažmá vůči jednotnému trhu e, veškerou podporu a i lotyšskému předsednictví. Chtěla bych říci, že ta fantastická obnova e, vaší země v roce 2010-2011 je skutečně učebnicovým příkladem a e, podtrhuje eh, věrohodnost vašeho angažma, pokud jde o eh, správnou výdajovou politiku a eh, vůbec správnou hospodářskou politiku a věříme, že v rámci rady dokážete posunout problematiku jednotného trhu výrazněji než předchozí předsednictví. Jsem velice ráda, že se i hlásíte k jednotnému trhu e, se službami. Já jsem v této věci byla zpravodajkou a je frustrující, že od roku 2006 e, stále tak málo členských zemí implementovalo e, tuto směrnici zcela. A současně víme, a komise k tomu odvedla skvělou práci, že 90 nových pracovních míst vzniká právě v odvětví služeb. To je absurdní. Lotyšsko je mm, jedním jedním z průkopníků v tomto ohledu, pokud jde o implementaci směrnice o službách a její prosazování na radě. Věřím, že vy dokážete prokázat, že tato směrnice produkuje výsledky, že je skutečně užitečná a že se tím vyvrátí určité protekcionistické obavy. Pokud jde o digitální jednotný trh, o tom jsme si mohli už pohovořit, Eh, nicméně já sama bych uvítala eh, jedn, akt 3 o jednotném digitálním eh, trhu, tak jako jsme zažili v minulosti akt číslo 1 a 2 vydaný komisí. A doufám, že vy budete schopni to podpořit, pod, povzbudit na radě. Vy jste uvedla, že komise ještě návrh nepředložila, ale já doufám, že alespoň ten princip, že digitální inovace je rychlejší než politika, eh, platí a proto musíme uvažovat o lepším způsobu přijímání legislativních norem. Vicky už nadnesla problematiku významu telekomunikačního balíčku a roamingových poplatků na čemž eh, občanům velmi záleží. A další otázka se týká odpadního hospodářství. To je také součástí vašeho programu. Komise nyní stahuje svůj návrh a předkládá nový. Chtěla bych se zeptat, co si o tom myslíte a jak můžeme eh, podpořit eh, plnou cirkulární ekonomiku. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Paní ministryně já se neodvažuji pustit do vyslovení vašeho jména, příliš bych ho asi zkomolila. Chci říci, že na vás velmi spoléháme, nejenom my tady v tomto sále, ale my všichni Evropané, protože si myslíme, že to, co se týká jednotného trhu, to může oživit růst v Evropě a to velmi potřebujeme oživit růst, obnovit růst, to se netýká pouze makroekonomických opatření, to není pouze rozhodnutí Evropské centrální banky a měnové politiky, i když nepodceňuji tento význam. Ve skutečnosti je to především otázka reálné ekonomiky a v našem výboru IMCO my se zabýváme právě tou reálnou ekonomikou, životem podnikatelů, spotřebitelů a malých a středních podniků. Velmi stručně bych chtěl říct, že několik věcí, které jste zmínila, jsou velmi důležité. Velice spoléhám na odblokování otázky označování původu produktu a také současně počítám eh, s pokročením eh, trhu ale dvě věci, které vypadají odlišné, jsou ve skutečnosti do vzájemně se doplňující. Digitální dimenze, to je velice důležité, a označování původu, to je pro spotřebitele bod, který je zásadně důležitý pro jeho důvěru v bezpečnost produktů, ale také v tom, aby pochopil, co to je ekonomika. Prostě tyto dvě věci se navzájem podmiňují. Je to, eh, jsou to dva obrazy stejné ekonomiky. Jednak eh, dematerializace v digitálním aspektu a jednak konkrétní ekonomika, eh, původ zboží, původ produktů. Myslím si, že tyto dva pojmy se prostě navzájem doplňují v rámci jednotného trhu. Pokud je o označování původu, už jste o tom se zmínila, víme, že je to velice složitá otázka. Eh, v radě je to velice složité. Italskému předsednictví se nepodařilo tuto věc odblokovat. Já samozřejmě hodně spoléhám na vás. Vy jste eh, také zmínila několikrát eh, komisi. Ano, je tady i komise, ale je tady především rada. A tady je také otázka mandátu vyjednávání. Vy budete především jednat s námi, s parlamentem pokud jde o digitální dimenzi, jednu věc bych eh, rád zmínil. Mluvila jste o tom, že eh, máte ráda eh, digital by default. To myslím, že digitální věci jdou velice rychle, ale v e-commerce, v e administration nebo i v e banking. V tom to jde velice rychle. Jde to tak rychle, eh, není tady nakonec problém, že tady budeme mít skupinu spotřebitelů, zejména těch starších, zranitelnějších, eh, kteří se prostě eh, ocitnou mimo tento rámec, budou vyloučeni z těchto oblastí. A to digital by default, nebude to také pojem, který vlastně eh, by měl věci spíše trochu zjednodušovat, možná se to příliš rychle rozšíří eh, z hlediska eh, nebo na úkor toho, čeho spotřebitelé již dosáhli díky vlastním činnostem, ale také díky práci zákonodárců. Aby bylo možné oživit evropskou ekonomiku tyto dvě věci, označování původu a digitální dimenze. To je podle mě eh, dvojí stránka stejného, eh, stejného problému nebo stejného, stejné reality. Ano, uděláme ještě tady třetí otázku. Ministrů. Díky mnohokrát, paní předsedkyně. Paní ministrině, já bych vám ráda položila celou řadu otázek, ale vybrala jsem pouze tři, protože i další kolegové se chtějí ještě vyjádřit. Nejdříve vám blahopřeji k vaší kariéře ve vaší zemi a nyní tedy se jste se stala členkou týmu předsednictví rady. Paní rejtnice, já nemám, nepochybuji vůbec o tom, že chcete svou práci vykonávat co možná nejlépe, ale poprosila bych vás, abyste nám ještě řekla, jak chcete tedy uskutečnit to, co, o čem jste hovořilo? Zní to velice dobře promyšleně. Mám tři konkrétní otázky. Občané si přejí rychlejší rozhodnutí a my jako poslanci si to přejeme rovněž, ale eh, zkušenosti z minulosti ukazují, že pak často na radě si ty věci zastaví, zablokují. A já se vás ptám, jak to vidíte vy. Vy sama tedy a ne rada. Eh, jaký názor máte na to povinné označování a na ten problém s made inem? Eh, když tady říkáte, že chcete zajistit bezpečnost, pro spotřebitele při nakupování, jak to má být konkrétně provedeno, když tady nemáme povinné označování. A za druhé, navrhujete další rozvíjení a to zejména v oblasti nekontrolovaných výrobků na evropském trhu a dump, produktového dumpingu. Eh, jednotý trh nemůže růst, pokud zde nebudeme mít tak asi ochrana eh, opatření pro naše produkty. Pokud si evropské podniky nemohou být jistí, že tady nebude nekalá soutěž, tak eh, trh těžko poroste. A pak se hovořilo o malých a středně velkých podnicích, které jsou velice důležité v Evropě právě v oblasti investic. A tady se vás ptám, máte nějakou novou vizi? Co navrhujete? Plánujete nějaká nová opatření v rámci investičního plánu právě pro malé a střední podniky? Děkuji mnohokrát, přeji vám mnoho štěstí a úspěchů a doufám, že vás uvidíme nejenom na začátku a konci semestru, ale také v průběhu celého semestru. Thank you for the... Děkuji vám za velmi dobré otázky a já se pokusím odpovědět na všechny z nich. Když hovoříme o digitálním jednotném trhu, jak už jsem se zmínila, Budeme mít závěry rady v březnu eh, ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost. A několik věcí eh, bude předloženo k diskusi ze strany ministrů. Regulační rámec pro digitální podporu a zavedení toho Digital by Default. Eh, pan Rochefort se ptal na princip toho Digital by Default. Já myslím, že Eh, tady skutečně digitální trh se opravdu rozvíjí velice rychle a část společnosti by skutečně nemusela být schopna se do toho zapojit. A právě proto do toho musíme vložit další bod a to je eh, získání mm, digitálních eh, vědomostí v rámci celoživotního vzdělávání. My se tady snažíme zavést například e-government a další podobné věci, ano. Já myslím, že musíme přemýšlet o tom, jak být aktivnější při provádění digitálního vzdělávání, při získávání digitálních eh, dovedností již na základních školách. Ale také musíme zvažovat, jak eh, vyškolit eh, seniory, starší občany, Eh, například eh, mám známou, která má firmu, která právě zajišťuje kurzy pro starší občany. A několik tisíc starších občanů prošlo těmito kurzy a nyní jsou schopni eh, nakupovat na internetu nebo používat digitální bankovní služby či vyúčtování služeb v domácnosti. Takže ano, je bez zesporu zavádění eh, principu digital by default musí jít ruku v ruce se vzděláváním. Digitální konkurenceschopnost. Myslíme si, že to by také mohlo být eh, součástí tohoto posouzení dopadu a mohlo by to také přinést částečně odpověď i paní Gatýny jak nedospět eh, k nějaké slepé uličce. Původní posouzení dopadu je velice zásadně důležité, aby se právě se nepouštěli špatnou cestou. A tady eh, by eh, mělo být také velice důkladné posouzení dopadu i ze strany Eh, rady, tedy rada velice důkladně posoudí posouzení dopadu, které předloží komise. A to jen právě proto, aby se eh, snížilo riziko budoucích konfliktů. Když eh, hovoříme o tom pojmu made in, já myslím, že celý ten balíček bezpečných eh, výrobků a monitorování trhu, to všecko je velice důležité v podstatě mm, v principu ochrany spotřebitelů. Tady nejsou špatné a dobré země. Jsou eh, spíš možná dobré, dobrá místa původu a horší místa původu. To je důležitější v tom posuzování eh, původu Eh, nikoli pouze pojem made in, v které zemi bylo co vyrobeno. A ještě několik poznámek eh, k jednotnému digitálnímu trhu a k aspektům, které chceme posoudit v rámci eh, zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Ochrana spotřebitelů online, to je velice rychlé uplatnění, kvalita služeb a otázka diskriminace pro podniky je to eh, zrušení eh, požadavek na ustavení, možnost ustavení podniku online, registrace eh, podniků a také vytvoření společné platformy pro veřejné zakázky. To všechno bude předloženo k diskusi ministrům. A máte pravdu, když říkáte, že rozvoj strategie digitálního jednotného trhu sama o sobě nepomůže. Je zapotřebí, aby tady byly náležité právní předpisy, které budou následovat. Uvidíme, jak bude vypadat celý ten balíček, ale v každém případě děkuji za dobré eh, podněty tady k tomu Single Act 3. Děkuji, to byly velmi jasné odpovědi, byť se jedná o komplikované otázky. Virginie Rosej a pak paní Maldemoza a pak Štefan. To jsou tři další. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, a děkuji, paní ministrině, za vaše úvodní vystoupení a za to, že jste vůbec mezi nás přišla eh, na tuto diskusi. Ve vašem vystoupení bylo velice jasně řečeno, že eh, digitálně jednotný trh je pro vás prioritou. To nás určitě nepřekvapí, že právě lotyšské předsednictví to zdůrazňuje jako prioritu. Je, digitální jednotný trh se z hlediska našeho výboru musí eh, vytvářet eh, právě prioritně z hlediska ochrany spotřebitelů zajistit dobrou ochranu spotřebitelů na tomto digitálním jednotném trhu. Z hlediska obezřetnosti kolem digitálního jednotného trhu eh, je důležité ehm, otevření či neotevření otázky země původu. To je vlastně věc, která se může okruhem vrátit, když se bude jednat o digitálním jednotném trhu právě ehm, digitální obsah ochrana autorských práv. To také obsahuje. Samozřejmě ochrana spotřebitelů je důležitá, ale musíme mít také jistotu, že ehm, se nebudeme vyhýbat spravedlivé odměně tvůrcům v rámci o autorských práv. A Abych ještě se zmínila o tom, co velmi správně řekla Evelyn, eh, riziko, že by to mohlo jít i proti názorům některých. Já si myslím, že všechno nejsou překážky. Některé body nejsou překážky, ale jsou eh, oprávněnou, legitimní ochranou pracovníků nebo mm, ochrany životního prostředí a podobně. Eh, dobrý způsob, jak zjednodušit eh, život podnikům, by spíše spočíval v tom vytvořit to, co již existuje v rámci směrnice o službách a také směrnice o vzájemném uznávání eh, kvalifikace tedy elektronická administrativa, která nabízí celou řadu služeb online a přeshraničně co největšímu počtu podniků a usnadňuje právě administrativní e, postupy. Digitální trh e, sám o sobě neznamená, že zboží je také e, nehmotné, digitální. Já bych řekla tedy, že v první fázi to také musí vést k práci na směrnici o porušování celních předpisů. Děkuji. Paní Šaldemose má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, paní ministrině. Já jsem zpravodajkou k nařízení o bezpečnosti produktů. Naslouchala jsem pozorně vašim slovům. Mám za to, že musíme čítat pozorně předlohy komise v rámci hodnocení dopadu ale musím také říci, eh, že nesmíme mít příliš vysoká očekávání na obsah. Je to totiž velmi choulostivá otázka pro některé členské země. Byť eh, můžeme mít určité představy o nákladech, stále ještě věřím, že musíte na tom materiálu pracovat, aby se nalezly nalezla řešení mezi členskými státy a nejenom eh, čekat na hodnocení dopadu. Tady v parlamentu máme také různé názory k přístupu bezpečnosti produktů, zejména na otázku made in, ale dospěli jsme ke kompromisu. A myslím, že to musí být možné i na úrovni rady. Mohu vám říci jedno. My jsme vyslali z parlamentu jasný signál radě, že jsme ochotní vyjednávat, budeme vyjednávat. A samozřejmě eh, eh, také budeme hledat řešení v otázce made in, ale neučiníme to dříve, než usedneme k stolu, k vyjednávacímu stolu takže učiníme vše, co bude v našich silách, abychom nalezli řešení. Myslím, že je velmi důležité finalizovat tento balíček, protože pouze to zajistí rovné podmínky eh, na eh, evropském vnitřním trhu a je to také velmi důležité eh, pro ochranu spotřebitelů. Dovolte ještě jednu věc. Hovořila jste o vzájemném uznávání na jednotném trhu nic nesmíme nebo nemůžeme diskutovat častěji než toto. Když eh, jde například o Made in, tak tam můžeme mít neutrální uznávání mezi eh, Evropou a USA, protože v USA existuje již nyní jakési značení Made in. Když se podíváte na druhou stranu iPhoneu, tak vidíte, že to bylo koncipováno v Kalifornii, ale vyrobeno v Číně. A možná, že tady bychom mohli dospět k určitému kompromisu mezi eh, členskými státy. Vezmeme si příklad z americké legislativy. Začněme tímto postupem a uznávejme vzájemnou eh, legislativu členských zemí. To by možná eh, byla součást řešení eh, hledání kompromisu mezi členskými státy. Některé země mají starosti ohledně nákladů, a některé již vyvážejí do USA a musí dodržovat americkou legislativu. Vím, že je to složité téma a Uznávám také že je to nesmírně komplikované, ale věřím, že naleznete řešení, protože to je způsob, jak ukázat občanům i podnikům, že jsme schopni naplnit jejich očekávání v Evropě a vytvořit bezpečnější eh, vnitřní eh, trh a také vytvořit lepší podmínky pro podniky. Děkuji. Děkuji. Ivan Stefanič. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji paní ministrini za velmi eh, jasný nástin priorit a cílů během lotyšského předsednictví. Velmi se mi líbil váš komentář k završení jednotného trhu v oblasti služeb, zejména v oblasti služeb. Mám tady konkrétní otázku týkající se tohoto tématu, protože v této chvíli eh, máme směrnici o službách od roku 2009, ale ta nepokrývá všechny oblasti služeb. Moje otázka tedy je, zdali upřednostníte rozšíření stávající směrnice o službách a zahrnout do ní ty oblasti, které jsou zatím mimo, anebo upřednostníte radikálnější přístup, to znamená předložit zcela novou legislativu v této oblasti. Děkuji. Uh, Děkuji vám. Pani Rozier, Výbor IMCO má velmi široké spektrum odpovědností, kompetencí a ne všechny otázky, které jste nadnesla, spadají do mojí příslušnosti, ale vyslechla jsem eh, vaše komentáře a eh, postoupím je eh, svým odpovědným příslušným kolegům. Pokud jde o právní rámec pro porušování celních předpisů a sankce, eh, tak eh, jsem měla určitá jednání s kolegy, kteří potvrdili, že lotičské předsednictví je připraveno na tomto složitém tématu zapracovat a určitě se budou zajímat i o vaše posouzení a možnosti určité úpravy. Vaše stanovisko určitě bude velmi ceněné v této věci. Dále zpět k balíčku o bezpečnosti produktů. Jak jsem vás již informovala, stále ještě čekáme na analýzu od komise. Ehm, máme za to, že to nebude eh, snadné dospět ke společné dohodě. Máme několik nápadů i vlastních které bychom předložili kolegům na radě, ale musí to být samozřejmě společné rozhodnutí. Ale vyslechla jsem eh, vaše návrhy a vezmeme je v potaz. Pan Štefanič, směrnice o službách. Ano, je účinná již od roku 2009, ale vidíme, že její implementace nebyla eh, docela efektivní. Domníváme se, že důvod eh, nespočívá v tom, že eh, do toho nejsou zahnuty některé oblasti služeb. Důvodem je mm, jsou implementační opatření a jejich kontrola. My bychom rádi navrhli mm, jakési období eh, přeskumu, eh, v rámci něhož bychom eh, se pokusili poopravit určité mechanismy a byli bychom rádi, kdyby se Evropská komise tady stala silnější strážkyní implementace směrnice. To je důležité. Víme, že Přeshraniční služby představují pouze 5 HDP, což je nesmírně nízké číslo bereme-li v potaz, že služby představují 70 všech obchodních a podnikatelských aktivit. Hovoříme-li o nových oblastech nebo samostatných nových legislativních aktů, už jsem eh, se zmínila, že bychom se chtěli zaměřit na stavebnictví, na maloobchod a takzvané business služby, kde bychom rádi předložili ještě další samostatné právní akty. Dalšími třemi řečníky jsou Brigit Konleinen, paní Sehnalova a paní Panova. Yes. Ms. Conline, yes. Paní Conline a poté Olga a poté Eva. Entschuldigung. Eh, Já se mluvám nejdříve, paní ministrině, vás zde skutečně srdečně vítám a blahopřeji vám a přeji vám šťastné a úspěšné předsednictví. Já jsem velmi uvítala to, že jste uvedla, že pro vás je klíčové, eh, klíčovou záležitostí, aby Evropa byla konkurenceschopná. A to znamená posílit malé a střední podniky, posílit vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Já sama jsem zpravodajkou pro pro ty paušální cesty, ty zájezdy a pokud se dobře dopadne, tak zítra IMKO odsouhlasí zahájení trialogu. Ale mm, ukazují se nám jisté důležité problémy, které jsou v podstatě v rozporu s vašimi cíly, s cíly vašeho předsednictví. Eh, nejdříve bych poukázala na problémy, kterým čelí právě malé podniky, malé hotely, a malé cestovní kanceláře. Říká se, že na radě, že na radě bylo velmi sporné e, toto téma, že ty diskuze byly tedy velice silné a já se ptám, je to pravda? protože samozřejmě každého, každý členský stát se to jinak týká, tato směrnice. A vidíte na radě to, že je tady snaha tady snížit tu administrativní zátěž pro malé a střední podniky, aniž by se ovšem eh, takto omezila ochrana spotřebitele na to je vždy třeba dbát a dále. Když se podíváte na vyjednávací výsledek na radě, vidíte tady tu snahu zachytit ty služby online, což bylo, jasně mělo být vlastním cílem tohoto právního předpisu. Máte pocit, že se podaří to tam tedy udržet, zachytit? Protože pokud ne, tak si myslím, že směrnice by vlastně vůbec nemohla dosáhnout tomu svého, dosáhnout toho svého vlastního původního úkolu. Děkuji, pokud eh, za chviličku odejdu, tak se omlouvám, protože 16.30 musím jít na hlasování do výboru Envy. Není to tady nezdvořilo z mé strany. Eh, já jsem jistá, že to zvládneme do vašeho odchodu a eh, prosím další dva řečníky, aby mluvili stručně. Děkuji, děkuji za slovo. Dobré odpoledne, paní ministrině. Já si vás dovoluji připítat a samozřejmě, že jako zpravodajka k, ke zprávě o automatickém veřejném systému tisňového volání e-call jsem velice ráda, že jste ho zmínila ve své úvodní řeči jako eh, jedna, jedno z témat, eh, kde se za vašich před, předchůdců během italského předsednictví podařilo dosáhnout výrazného pokroku a kde doufám, eh, že během vašeho předsednictví tuto záležitost dotáhneme Eh, do úspěšného konce. Dovolte mi eh, nicméně eh, zeptat se na problematiku z trochu jiné, jiného soudku nebo z trošku jiné strany. Když hovoříme o ochraně spotřebitele, tak v mnoha debatách se jako červená nit táhne otázka ne zda existuje či neexistuje legislativa, ale její vymáhání, vymahatelnost spotřebitelských práv. Eh, já bych se vás chtěla zeptat, zda nějakým způsobem hodláte eh, navázat eh, i na některé iniciativy italského předsednictví, jako byla například oblast posílení sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. A druhý můj dotaz nebo možná poznámka se týká eh, částečně už toho, o čem jste hovořila, to ta připravovaná strategie pro vytvoření eh, digitálního vnitřního trhu. Vy jste zmínila některé eh, aspekty debaty, kterou hodláte otevřít. Určitě jsem ráda, že jste zmínila otázku právě ochrany spotřebitelů a vymáhání jejich práv že jste zmínila otázku eh, posílení digitální gramotnosti. Letmo jste zmínila i to, co já bych ráda v této debatě eh, slyšela velmi nahlas, a to je potírání všech forem diskriminace, včetně té na základě země původu či národnosti. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, paní ministrině, vítejte v našem výboru. Jsem velmi ráda, že jste zde. Děkuji za váš čas a za důkladnou prezentaci priorit předsednictví. Mám za to, že jste byla maximálně přesná. Já bych se chtěla dotknout digitálního jednotného trhu jako někdo, kdo eh, zastupuje velkou část mládeže mladých eh, Evropské unie. Často se setkávám s mladými lidmi. Mnozí eh, z vašich kolegů v Evropě, ministrů, si myslí, Eh, že eh, je důležité samozřejmě podporovat růst a zaměstnanost, ale nedělají nic nebo velmi málo pro eh, mladé podnikatele, kteří chtějí zakládat podniky. Takže tady je nutno přidat a zdůraznit to. A pokud jde o plnou implementaci digitálního jednotného trhu, prozradila jste nám, že jste hráčka šachu a Víme, že po víc než 500 let se pravidla eh, šachové hry nezměnila. My jsme se již dotkli řady eh, pravidel o ochraně dat. Mnohokrát se tato pravidla měnila od 90. Eh, let, ale velká část parlamentu má velkou vůli implementovat digitální jednotný trh. Nechci ale, aby dopadl jako telekomunikační jednotný trh, kde čelíme v radě velmi složitým jednáním. Kdybyste mohla pohovořit s vašimi kolegy z různých eh, členských eh, států a vysvětlila jim, že digitální jednotný trh je tak velmi důležitý. Myslím, že oni to vědí, ale vždy se naskytne něco, co je důležitější než tohle na místní úrovni. Takže to by bylo fantastické pouze pak se nám podaří tuto agendu potlačit vpřed rychleji. Uh, yes, uh, uh, Já chci odpovědět uh, paní Colin Langen uh, k balíčku uh, cest, podmínkách cestování, balíčkové cesty nebo cestovní balíčky. To vůbec není jednoduchý proces, i když se zdá, že je to již dobře připraveno a že uh, už proběhla jednání v radě během předchozích eh, předsednictví. V prosinci loňského roku bylo dosaženo společného eh, postupu a společného přístupu na zasedání Rady pro konkurenceschopnost. 1. února začne eh, jednání trialogu. 4. února začne jednání trialogu. A když se ptáte, zda je tady dosaženo dobré vyváženosti na jedné straně mezi spotřebiteli, na druhé straně mezi malými podniky, ať už jsou to malé hotely nebo jiné malé podniky, tak eh, ano, já myslím, že jsme asi změnili původní návrh, který přišel z komise v tomto směru a že jsme dospěli k nařízení, které zlepšuje eh, přístup k informacím ze strany spotřebitelů a že je tady také jasné rozlišení eh, odpovědnosti všech poskytovatelů služeb. A že jsme tedy, myslím, velmi blízko opravdu dobrému kompromisu. Pokud je o práva eh, spotřebitelů, tady myslím, že eh, určité povědomí o všech těchto věcech je velice důležitým aspektem celé věci a je třeba to brát v úvahu i tady. Organizujeme eh, velkou konferenci pro spotřebitele 23. a 24. dubna a budeme diskutovat o relevantních otázkách ochrany práv spotřebitelů a budeme Eh, se snažit brát později v úvahu také na politické úrovni tyto podněty, které z toho vzejdou. Pokud jde o digitální jednotný trh a o podnikání, my se zaměřujeme na znalostní ekonomiku, kde poskytování služeb je velice důležitou součástí. V tom jsou důležité dovednosti, zejména digitální aspekty. Mají to. A je tady také velký potenciál pro digitální jednotný trh. Všichni hovoříme o dostupnosti financí, ale zapomínáme na tento velice důležitý aspekt dovednosti, které potřebují mít podniky na digitálním trhu a odstraňování překážek. A poslední tři řečníci. Rosa Son and Lambert van Nassau. Thank you. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, paní ministrině. Čekám, až si dámy nasadí sluchátka. Tak tedy. Ještě jednou, paní předsedkyně a paní ministrině, děkuji mnohokrát. Já jsem byl v Jámě Lvové, tak trochu já vám přeji mnoho úspěchů ve vašem velmi důležitém předsednictví. A vy jste říkala, že je teď celá řada otevřených otázek, které se které vyhlíží důležitě i pro náš výbor, já bych vám možná dal takové krátké doporučení. Není až tak důležité nutně vždy mít schodu či dohodu na radě, protože respektive je důležité spíše se zaměřit na radu než na nás, protože ten odpor většinou často nebývá zde, ale právě v té další budově, kde se zvedá odpor ze strany členských zemí. A e, když se zahajuje předsednictví, tak většinou předsednická země má jisté představy, má také přání, ale to samotné nestačí k tomu, aby bylo možné úspěšně dotáhnout do konce nějaké téma. A já věřím, že si velmi přejete a jste pevně rozhodnutí jistá témata dokončit, ale samotné přání a rozhodnutí stačit nebude. Je důležité dát najevo členským státům, že potřebujeme více Evropy právě v těchto otázkách, které se týkají digitální tematiky celkově. Pro nás, pro všechny je toto téma zásadní a my jsme viděli, že italské předsednictví projevilo dobrou vůli, ale zároveň zjistilo, jak obtížné je Například u témat, e, jako je Connecting Europe, nástroje pro povolení Evropy, dosáhnout nějaké dohody. A například u roamingu dodnes nemáme konkrétní datum, kdy má být odstraněn. A to též platí pro bezpečnost sítí. Ani tam nebylo možné dosáhnout schody. To jsem uvedla jenom některé příklady. A například v Paříži, tam se setkali všichni evropské hlavy států a vlád, společně se setkali a šli ulicemi, ale je třeba, aby byli schopni takto rychle jednat a dohodnout se i v případě jiných záležitostí. Například co se týče sítí, jejich bezpečnosti, to se týká bezpečnosti všech našich členských států. A pokud chceme něčeho dosáhnout, tak musíme mít ochotní se tak trošku vzdát našich národních egoismů. Pouze v takovém případě bude možné dosáhnout dohody v oblasti bezpečnosti sítí. Ale tak daleko bohužel ještě nejsme. A spravodaj, stínoví spravodajové se velice stačili, snažili, promiňte, ale jak jsem již podotkl, rada se prostě brání a nám se nepodařilo ten odpor prolomit. Jinak jsem velmi potěžen, že vaše předsednictví eh, se chce prioritně věnovat tématu, jako je reindustrializace a politice konkurenceschopnosti. Jsem potěšen, že to zde zaznělo. A myslím si, že Evropa v těchto věcech má co nabídnout. A nyní téma Made in, to je také zásadně důležité. A Nepomůže nám, když řekneme, některé země jsou dobré, některé jsou zlé, o to nejde. Jde o zájem spotřebitelů. Právě například v oblasti chemických látek, k, které se používají v některých produktech, tady je skutečně důležité, aby takovéto látky odpovídaly evropským předpisům. V jiných částech světa než v Evropě takováto, takovéto bezpečnostní pravidla ještě neplatí ale u nás ano. Přeji vám mnoho štěstí a jak říkám, ti takzvaně zlí ti nesedí u nás, ti sedí v té druhé budově. Bardzo dziękuję. Ostatnio mi któryś, um, któryś z tłumaczy... Děkuji vám. Nedávno mě řekli tlumočníci, že je jednodušší pro komunikaci, když hovořím vlastním jazykem, takže já to tak udělám budu mluvit polsky spíše, než bych se snažila um, o nějakou mezinárodní verzi angličtinu. Děkuji vám, že jste nás, mezi nás dnes přišla. Děkuji za všechny odpovědi na naše otázky a děkuji za prezentování priorit. Mám dvě konkrétní otázky. Jedna se týká roamingových poplatků. K tomu se stále vracíme. Já nemám pocit, že se tato věc pohnula. Bylo řečeno, že do konce roku 2015 se problémy vyřeší, tak to bylo řečeno evropským občanům, ale zatím nevidíme ještě žádný návrh. Já doufám, že lotežské předsednictví tuto věc neponechá až na lucemburské předsednictví. Já si nejsem jistá, jak by se s tím poradili, protože Místo toho, aby teď evropští občané byli spokojení eh, s tím, že roamingové poplatky díky úsilí parlamentu se v posledních letech velmi snížily, tak eh, teď jim bylo řečeno, že do roku 2015 eh, ty poplatky budou vyřešeny a mm, lidé se budou divit, že vůbec nějaké poplatky se ještě stále platí. Atmosféra je dost napjatá kolem tohoto tématu a já osobně doufám, že lotyšské předsednictví opravdu celou věc urychlí. A druhá otázka, o tom se již jednalo, už je o to odhlasováno, je to nyní otázka konkrétního praktického provádění, e, to je otázka řešení sporů. Já se tohoto tématu opravdu obávám, protože parlament a předsednictví se musí opravdu postarat o to, aby to komise prováděla. Já se také obávám, že by to mohlo být spožděno. A nyní ještě poslední otázka. Hovořili jsme o tom včera, bylo to zmíněno dnes. Otázka fóra jednotného trhu, Single Market Forum to bude zorganizováno ve spolupráci s Evropským parlamentem a s komisí. Myšlenka tohoto fóra e, vznikla tady, zde, v našem výboru. A já jsem velice ráda, že se to nyní uskuteční, e, že se to uskuteční v Rize a e, že to podporuje také Rada pro konkurenceschopnost. Fórum mělo eh, přiblížit eh, instituci si navzájem a eh, poslanci z našeho výboru se na tomto tématu velice, velice podívali, ale zatím ještě nemáme žádné informace od komise. A teprve jsme o tom slyšeli teď od vás. Děkuji. Děkuji Děkuji. To je poslední dotaz, který smím položit. A musím podotknout, že jste velice jasně odpovídala na veškeré dotazy. A zdá se, že jste naplněna důvěrou v to, že se jednotný trh bude dobře rozvíjet, ale já tady ještě pomýšlím na Junckerův plán a ty obrovské investice, ale myslím si, že e, bychom dosáhli mnohého, kdyby se nám podařilo jednotný trh lépe zorganizovat. Nestojí to nic, ale přinešlo by to mnoho pozitivních výsledků. A není taková konkrétní otázka. Týká se to zdravého e, způsobu života. Eh, tady už kolegové mají různé druhy aplikací, měří jim vše možné, například krevní tlak a tak dále. A to je vlastně taky součást takového zdravotního, zdravého životního stylu. Ano, můžeme se bavit o tom, která aplikace je lepší, která je méně dobrá. A to je taky v podstatě takové rozšíření amerického trhu s aplikacemi, směrem k nám do Evropy. Vy jste, eh, vy jste hovořila o zelené knize pro zdravotní zdraví a jak budete postupovat dál? Paní Bild se již na to ptala. Má být předložen, myslím, v dubnu balíček, co přesně v tom balíčku bude obsaženo? Bude tam také něco o prevenci a zdraví, tedy samotném. Je to rovněž součástí a Co se týče internetu, tady mám také otázku. Ještě před pěti, šesti lety jsme měli obrovské plány, bylo jich hodně, ale nyní již pouze málo. Podívejme se jenom na ty vyhledávače. Eh, hodláte se snažit o nějaké konkrétní změny, tak proto, abyste opětovně oživili konkurenci v této oblasti? Jak vy propadá vztah malých a velkých hráčů na tomto trhu. Eh, objevují se startupy, které jsou pak ale v záhy pohlceny těmi velkými hráči. Máte nějaké konkrétní představy v této oblasti, jak byste toto mohli upravit? Děkuji. So, so that was the last of the questions from the floor. I'm going to... Byly tedy poslední otázky. A já Mám ještě jednu věc. Eh, Single Market Forum, Forum jednotného trhu, kterou organizuje eh, předsednictví, se bude konat 31. března. Pardon, 26. března opravuje se předsedkyně, je to čtvrtek. A bude eh, také zasedání výboru IMCO v ten den ale protože jste mě velmi laskavě pozvala, eh, tak eh, možná eh, přesuneme toto zasedání výboru na dřívější termín. Ve čtvrtek není miniplenárka, takže já bych měla opravdu velký zájem dozvědět se, jaké jsou priority tohoto fóra jednotného trhu a možná i víc členů z našeho výboru by se tam mohlo zúčastnit. Miniplenárka se nebude v ten den komat a bylo by dobré, aby co nejvíce členů našeho výboru mohlo eh, jet na toto zasedání. Nebude tady oficiální delegace, to možné nebude, ale eh, jakmile, prosím, budete mít více informací, tak eh, bylo dobré je mít, abychom viděli, zda se moho, může zúčastnit více členů. Bylo by dobré, kdybychom tady eh, podpořili eh, tento bod ze strany parlamentu také a podpořili tedy v tomto Radu pro konkurenceschopnost. Posledních několik otázek. Já bych se chtěla vrátit tomu, co říkala paní Sehnalová, protože já jsem vlastně neodpověděla na její otázku týkající se přístupu e-call k, ke službám na webu. A to je přitom velice důležité, protože my klademe digitální jednotný trh velice vysoko v našich prioritách. Eh, potvrzujeme tedy, že internet by měl být k dispozici pro všechny eh, zájemce, pro všechny poskytovatele obsahu i poskytovatele eh, přístupu, aby takové služby na webu byly k dispozici, byly dostupné pro ty, kteří mají tyto možnosti. Pokrok se tady spozděl eh, při vypracování jednotných standardů, ale pak se za italského předsednictví celá věc urychlila a také lotyšské předsednictví má v úmyslu vést diskuse v radě, aby bylo možné dohodnout se na směrnici a na jednání také s Evropským parlamentem, čili budeme na tom dále intenzivně pracovat. Pan Danty a paní Hohenstein se zmínili o telekomovém balíčku, což je také jeden z prioritních balíčků pro jednotný digitální trh. Z mé strany mohu říci, že Rada podporuje e, návrh e, snížit roztříštěnost trhu ale možná se liší v názoru na vhodné prostředky, jak toho dosáhnout. Chce brát v úvahu eh, celostní legislativní přístup a celostní přeskum ze strany komise. Budoucnost by se měla soustředit na takový návrh, který bude mít skutečně přidanou hodnotu k současnému ehm, eh, legislativnímu rámci, aby tady bylo tedy neutrální roaming, a aby také se vytvořilo dobré klima pro eh, investice a také investiční jistota. Návrh předsednictví bylo, že 13. ledna eh, by bylo možné dosáhnout eh, podpory všech států a soustředit se na různé aspekty, to znamená neutralita sítě, budeme vycházet z návrhu ustanovení principů neutrality sítě, tak jak se na tom dohodla většina členských států na pracovní skupině v listopadu 2014. A pokud jde o roaming, chceme zavést nový přepracovaný text, který se soustředí na nové eh, principy eh, počítající eh, s dalším snižováním tarifů. Nikoli zrušení roamingových tarifů úplně, ale na snížení, aby se platily tarify té domácké země a minimální příplatek eh, navíc. Tady se dá tedy počítat s dalším snížením roamingových poplatků pro spotřebitele. Dále tady byla, zazněla velice podrobná analýza, včetně rizik, které eh, by eh, se mohly objevit v této věci. Takže tady potřebujeme kompromisní text, eh, ke kterému bychom měli spolu s dalšími členskými státy dospět. Ministři pro dopravu zodpovídají za tady tuto záležitost. A náš kolega pro dopravu tedy je v této věci velice pozitivní a doufá, že rada dospěje k dohodě v březnu. Takže určitý pokrok je tady dojištěn. Pokud je o řešení sporu, já tady těžko o tom mohu eh, se k tomu vyjádřit. Týká se to ministerstva spravedlnosti, čili já eh, k tomu opravdu nemohu se vyjádřit. Eh, Junckerův plán prostředí pro podnikání. Já pravděpodobně nebudu schopna odpovědět na všechny aspekty vaší otázky, ale aspoň některé. Konkurenceschopná Evropa. To je také velice důležité z hlediska lidských zdrojů, lidských zdrojů s dobrými eh, dovednostmi, schopnostmi, kvalifikacemi. Ehm, to je důležité také je, eh, jak jsou zapojeny malé a střední podniky. Příslušný eh, text Business Act eh, který se bude opírat o veřejnou diskusi mezi komisí a členskými státy o malých a středních podnicích a dalších prioritách pro nadcházející období 2015 až 2020. Vidíme, že tady jsou ještě určité výzvy zejména jak eh, podporovat růst, eh, jak k tomu přispívají malé a střední podniky, jak odstranit ta zúžená eh, místa, ta zúžená hadla, zejména otázka přístupu k finančním prostředkům. A tady nehovořím pouze o Junckerově plánu, který doufám skutečně podpoří investice v Evropě, ale hovořím také o využití různých dalších finančních mechanismů pro malé a střední podniky, jako například cloud financing. A e, tady v tomto jsou daleko více, e, myslím, e, pokročilé Spojené státy, které používají venture capital a další podobné možnosti. Jsou tady další nástroje pro financování malých a středních podniků ještě vedle bankovního sektoru. A e, druhá věc, e, efektivní e, prostředí pro podnikání. Otázka, jak obtížné je dostat se na trh, vytváření klastru. Ty by mohly trošku usnadnit malým a středním podnikům dostat se na trh. Hovoříme také tady o TTIP a vidíme další možnosti, když se zvětší trh kde by pak takové podniky mohly být konkurenceschopné a dostat se na tento trh. Chceme jim v tom pomoci a dát jim k tomu nástroje. Například Lotyšsko má takové klastry, programy na vytváření klastrů. 180 eh, různých eh, míst v klastrových eh, aktivitách a také přístup k novým technologiím a k inovativním řešením. To je také otázka znalostí, dovedností, vědomostí a také vytváření e, programu výzkumu a vývoje, kde pro e, malé a střední podniky může být velice e, nákladné pořídit si nejnovější technologie, ale je třeba, aby pro ně také byly dostupné a, jak už jsem se zmínila, otázka dovedností, znalostí. The single market forum, yes. Ještě fórum eh, jednotného trhu, promiňte, to jsem zapomněla. Fórum pro jednotný trh eh, proběhne 26. Eh, března a myslím, že existuje i e, soupis všech aktivit organizovaných během našeho předsednictví a e, to fórum e, bude obsahovat například Radu pro konkurenceschopnost, dále digitální jednotný trh bude téma a klasický jednotný trh pro služby a zboží. Takže bych byla velice ráda, kdyby členové parlamentu také navštívili naše hlavní město Rigu. Děkujeme mnohokrát, paní ministrině, za takto obdivuhodný násti na prezentaci vašeho předsednictví. Tlak. A hodně štěstí. I hope that this is really the, only the beginning a doufám, že to je skutečně pouze začátek naší spolupráce. Dámy a pánové, ti, kteří zde zůstanou, prosím, aby zaujali svá místa. Yes, please. Okay. gentlemen if you are not staying with us please could you clear the room we uh, I, I know it's uh, there's a lot to discuss máme ještě mnoho práce a hodně co diskutovat například eh, výměna názorů eh, s paní eh, Ditou Charanzovou ohledně motorových vozidel tak aby spotřebitelé a občané v Evropě měli snažší situaci, jde o zjednodušení přesunu motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě. A e, chtěla bych e, ještě, abychom si vyšetřili trochu času, protože k konci zasedání koordinátorů e, se budu muset ještě zúčastnit konference předsedů, kde se bude jednat o důležitých věcech a chci nás tam e, zastoupit včas, takže prosím, abyste všichni e, dodržovali časový limit, ale děkuji vám mnohokrát za vynikající otázky v předchozí sekci. Paní Dita Charanzová, chtěla byste představit své názory ke stávající situaci o tom, co e, máme dělat s zjednodušením přesunu motorových vozidel registrovaných eh, v jiném členském státu. Děkuji, dámy a pánové. Myslím, že je na komisi, aby představila výsledek eh, jednání a já se vyslovím poté. Děkuji, to je správné, takže komise na žádost zpravodajky. Mohli byste nám předložit výsledky hodnocení dopady, dopadu ohledně daňových otázek. Děkuji. Než se pustím do prezentace tohoto non-paper, ráda bych ještě jednou připomenula, že návrh komise hodlá řešit eh, jeden z 20 hlavních eh, problémů jednotného trhu, jak to zdůraznili eh, samotní spotřebitelé. Návrh obsahuje několik prvků na zjednodušení, které mají zajistit odstranění překážek, jimž čelí občané a které byly zdrojem nesčetných stížností a žalob. S ohledem na kontext vyjednávání Koreper z 31. ledna 2014 požádal komisi o provedení dodatečné analýzy o potenciálním fiskálním dopadu návrhu a to byla na radě podmínka eh, pro pokračování diskusí. Eh, útvary komise provedly tuto analýzu a předložili ji radě a parlamentu v prosinci 2014 a eh, obdobná prezentace jako ta, kterou učiním já dnes, proběhla i na mm, úrovni pracovní skupiny Rady o rovné harmonizaci a to 16. prosince já bych vám chtěla dnes představit následující prvky metodologie, kterou uplatňovala komise, dále klíčové prvky obsažené v té analýze a další kroky s ohledem na metodologii. Analýze, analýza vychází z důkazů a informací poskytnutých členskými státy v reakci na dotazník, který komise rozeslala v březnu 2014. A analýza také používá statistické údaje z různých eh, pramenů eh, s cílem eh, posoudit zátěž daně z motorových vozidel a také v jednotlivých členských zemích. Pokud jde o klíčové prvky analýzy, za prvé dokument sumarizuje stávající evropskou legislativu a poukazuje na eh, dostavadní judikaturu Evropského soudního dvora. Eh, protože eh, zdanění není dostatečně harmonizováno na evropské úrovni. Máme sice určité směrnice v tomto ohledu, ale právní vývoj ohledně E, e, daně z motorových vozidel na do značné míry e, souvisí s dostavadní judikaturou Evropského soudního dvora. Takzvaný non-paper analyzuje stávající a v členských státech, státech uplatňované daně a jejich rozsah. Včetny, všechny členské státy vybírají Eh, daně, ale ne všechny typy daní. Jejich eh, výše se různí eh, v různých zemích a to ostatně naleznete v příloze k analýze. Dále Dokument posuzuje i stávající problémy eh, daňového úniku, rozdíly eh, zdaňování eh, motorových vozidel, někdy velmi význačné mezi členskými státy, mohou poskytnout pobídku k přeregistrování motorových vozidel občany nebo podniky s cílem platit nižší eh, daňovou sazbu v jiných členských zemích. A skutečně některé členské státy se obávají, že eh, vyhýbání se daňové povinnosti, což už je stávající problém, by se mohl ještě zvyšovat schválením návrhu. Nicméně podle odpovědi většiny členských států většina z nich nezažívá významné neplacení, respektive nedodržování eh, občanů a podniků registrovat motorová vozidla eh, používaná na eh, svém území a proto to nevnímají jako závažný problém. Dokument také analyzuje vazbu mezi registrací a zdaňováním a kritéria registrace. Členské státy, respektive ve většině členských států, letech se vybírá daň eh, eh, z eh, motorových vozidel registrovaných v dané zemi, ale v některých situacích členské státy státy také počítají s možností danit motorová vozidla, která nejsou registrovaná v jejich zemích, ale nicméně jsou používaná na území těchto zemí. Pokud jde o kritéria požadovat registraci eh, motorových vozidel, tak většina členských států požaduje registraci vozidla, pokud eh, majitel anebo držitel eh, vozidla je normálním Um, rezidentem, obyvatelem uh, této země a používá svůj vůz na jeho území. Všechny tyto informace, které jsme shromáždili a odpovědi od členských států naznačuje, um, jaký by mohl mít dopad návrh situace na fiskální situaci v členských států. A ten je následující. Většina členských států neočekává významné změny pro přeregistrování eh, ze strany občanů anebo podniku a také neočekávají ani další dopad na příjem zdaní. Riziko určitého zkreslování nebo také porušování pravidel systému registrace vozidel je minimalizován do jisté míry, zejména u soukromých občanů jednotlivců tím, že inspekce silniční eh, bezpečnosti musí být prováděny v zemích registrace. Podle evropské legislace legislativy a judikatury Evropského soudního dvora by členské státy neměly požadovat registraci eh, vozidel v určitých případech, například u vozidel, které v zásadě nejsou používány na jejich území. Ale faktem je, že v některých členských zemích je značný rozdíl v sazbě daně z motorových vozidel, což může vytvářet pobídky vyhýbat se registraci. Nicméně úroveň nedodržování pravidel zůstává poměrně nízká a naznačuje to, že mechanismy kontrolní a e, mechanismy e, zaměřené proti porušování jsou účinné e, v některých členských zemích další kroky. Zpráva nyní již byla ukončena, byla zaslána radě a parlamentu a příprava zprávy nyní umožnila útvarům komise zhromažďovat další informace eh, ze členských zemí. Tyto informace mohou určitě eh, pomoci formovat budoucí diskuse a zejména eh, může to, to nastínit určité obce eh, kompromisu k článku 3 návrhu. Rada dosáhla dohody o starém znění s výjimkou článku 3, totiž Lotyšské předsednictví eh, bude řídit eh, nadcházející diskuse na radě a příští zasedání pracovní skupiny rady proběhne 4. února jakýkoliv možný kompromis z pohledu komise musí být v souladu s evropskou legislativou a judikaturou Evropského soudního dvora a také musí být snadno implementovatelný členskými státy a co je důležitější, jakýkoliv kompromis nesmí eh, oslabit eh, hlavní cíl eh, návrhu, to znamená Eh, odstraňovat překážky pro občany. Na tomto místě bych ukončila svou prezentaci a ráda zodpovím vaše otázky. Thank you. Did, would you like to... Děkuji vám. A nyní prosím otázky. Děkuji, Veke. Já bych chtěla poděkovat komisi za prezentaci. Eh, jak většina z vás ví, tento návrh je velice důležitý, protože řeší jeden no z 20 velkých problémů eh, občanů na jednotném trhu. My jsme v Evropském parlamentu připraveni pustit se do jednání a doufáme, že to bude moci být schváleno co nejdříve. Převod, eh, převedení vozu z jednoho státu do druhého státu je prostě zlým nočním snem pro naše občany. A Eh, chceme podpořit tento návrh, který se pouze snaží harmonizovat, zjednodušit eh, postupy pro občany, zaměstnance, eh, půjčovny aut a tak dále. Rozhodně chceme také mít na mysli i boj proti zločinu v lednu 2014 jsme dosáhli velkého pokroku. Někteří členové rady se rozhodli požádat komisi o dodatečné posouzení dopadu poté, co Eh, osmnáct měsíců se o celé věci jednalo a také bylo rozhodnuto přerušit jednání s Evropským parlamentem, tedy ta oficiální jednání. Já plně chápu, že některé členské státy mají obavy, že by mohly eh, ztratit eh, určité příjmy z daní, když některé, někteří budou moci snadno převést své vozidlo do jiné země, do sousední země, kde jsou mnohem nižší daně. Tady vznikl neoficiální dokument komise o možných dopadech eh, na příjmy zdaní pro členské státy, v tomto případě převodu vozidel. Eh, toto nařízení vůbec nezmění současný status quo, ani nijak nepoškodí jednotlivé členské státy. Eh, nebudou žádné problémy se zdaněním, které by vytvořilo toto nařízení a um, Eh, rozhodně nebudou žádné větší možnosti pro únik peněz, než existují nyní. Evropský parlament eh, tady apeluje na radu i na eh, členské státy, aby se vrátili k jednacímu stolu. A já jsem ráda, že jsme slyšeli také od lotyšského předsednictví, že je připraveno v této věci Eh, pokročit vpřed. Myslím, že je to velice důležitá věc pro občany a já se těším na další spolupráci se stínovými zpravodaji a také s komisí. Děkuji. Otmar Karas. Paní předsedkyně, budu stručný. Nemusíme tady všichni opakovat to též, to, co ji řekla paní zpravodajka. Fakta leží na stole. Je to jedna z největších obav občanů. Chceme, aby eh, nová registrace vozidel byla transparentní, rychlá a jednoduchá. Postoj parlamentu je jasný, vždy byl ochoten vyjednávat. Na radě panuje skepse. Ta, eh, té se čelí tedy tím, že komise byla požádána o hodnocení dopadu. Toto hodnocení dopadu dává zapravdu parlamentu v tom, že dopad je pozitivní, že to tedy nepovede k negativnímu účinku a proto bychom to měli uzavřít při vyjednávání a tím jak si splnit přání občanů, posílit jednotný trh. My tedy zkusíme, chceme co možná nejrychleji zjednodušit registraci vozidel. Parlament v tomto je semknut a nyní by rada měla použít toto hodnocení dopadu k tomu, aby pochopila, že náš postoj je většinový a že je schopen toho se prosadit. Děkuji. Thank you, Děkuji. A, a prosím, tady ano, Catherine Styler. Děkuji paní předsedkyně a děkuji zpravodajce. Podobně jako pan Karas, já také nemám mnoho co dodat k tomu, co už zaznělo. A e, připomeneme radě dvě, tři věci. Ano, e, Eh, bude velice důležité. Eh, bylo by velice důležité zdůraznit, že je dobře, že tato diskuse dnes eh, probíhá. Je to velice důležitá otázka. Eh, tak eh, jak to tady bylo popsáno ze strany zpravodajky i ze strany eh, komise, že to je veliký zdroj obav mm, občanů, je to spojeno s velkými vysokými podplatky a je to opravdu velice specifická otázka. A když jsme přišli na první jednání na toto téma, ještě v předchozím mandátu parlamentu, kterého jsem se zúčastnila, když jsme uh, Eh, dospěli k tomu, že je třeba udělat posouzení dopadu a také se ta jednání pak eh, neúspěšně tedy přerušila, eh, tak musím říct, že tady je celá řada velmi citlivých otázek, které velice pálí členské státy a které se týkají výběru daní. Já jsem ale přesvědčena, že se nám podaří najít řešení u takto velice důležité otázky a protože tady nikdo není z rady v tuto chvíli, e, nemůžeme slyšet okamžitě jejich reakci. Ale já děkuji komisi za vypracování neoficiálního dokumentu toho non-paperu a věříme, že tato diskuse eh, bude pokračovat. Děkuji zpravodajce za její úsilí a prosím, všichni společně usilujme o to, aby se obnovila diskuse v této věci. Věřím, že rada dojde eh, k tomu názoru, že bude nutné o této věci dále co nejrychleji jednat. Pan Sulik. Eh, mi předal eh, nějaké eh, poznámky, ale já dám nejdřív slovo ostatním. Za GUE, pan Maštálka, není tady, tak paní Evelyn Gebhardt. Já takže... Děkuji. Chtěla bych pouze podpořit to, co bylo doposud řečeno. Je to naprosto důležitá otázka pro občany. A Ráda bych eh, tomu Němci, který věnoval synovi auto, který se oženil ve Francii a nyní tam žije, eh, respektive nechci mu muset odpovědět, promiň, ale tvé obavy budou existovat i nadále a ne proto, že já bych si nepřála, aby to bylo jinak, ale proto, protože je to otázka daňového práva, které nemohlo být dořešeno a dojasněno. To zcela rozhodně není Evropa občanů. A my musíme ze všech sil se snažit o to, já podporuji to, co řekla Katrin, musíme se snažit o to, aby rada nyní nám jasně řekla, co tam probíhá a vysvětlila nám, proč je tam ta blokáda, my to, protože to je v podstatě něco, co je nepochopitelné. Paní Čaldemose? No, děkuji. Já nemám překlad do danštiny, takže musím hovořit anglicky. Za prvé tedy chci říci, že naprosto sdílím ten názor, že je důležité, aby to tento právní předpis prošel rychleji, než tomu je doposud. Je to velká, velký problém pro občany Eh, před eh, několika lety jsem si koupila auto v Německu a mohla jsem za tři hodiny odjet do Dánska. Eh, možná by si některé členské státy mohly prostě obsat do písmené předpisy, které existují v Dánsku a které mě umožnily tak velmi rychlý převod vozidla. Mě šokovalo to, co tady zaznělo, že vlastně Eh, tady se neřeší tato situace. Komise říká, že Většina eh, zemí nemá problém s, tím, eh, s těmi daňovými příjmy, ale některé země ten problém mají. A pro například Dánsko by bylo velmi naopak náročné, kdyby ten návrh, tak jak je nyní formulován, byl přijat. Já Myslím, že to musí být jednodušší pro občany, to je jisté. Ale musíme vzít v úvahu také potřeby členských států. O zdanění auta prostě e, nejde o harmonizovanou oblast, takže členské státy mají právo mít své předpisy tak, jak si je schválili. Jistě musí to e, být e, formalita, která bude mnohem rychlejší a snadnější pro občany, ale na druhé straně to také nesmí způsobit velké problémy členským státům těm, které s tím problémy mají. Myslím, že sedm, sedm členských států eh, má dost velké problémy s tím, aby návrh prošel v té podobě, ve které je nyní. Čili já apeluji na parlament. Eh, buďte také trošku otevření pro hledání řešení z tohoto hlediska. Jde o článek 3, který potřebuje určité změny, eh, aby se systém zcela nezničil Polovina, eh, polovina občanů Dánska by pravděpodobně eh, odjela do Německa, tam si koupila auto a převedli si ho domů a druhá polovina by pravděpodobně jela do Švýcarska a koupila si auto tam. Takže tady je skutečně eh, mm, závěr, že by to přineslo velké náklady. Tedy jak to vyřešit pro občany, aniž by se zničil systém, který je v členských státech. To je můj apel, ale já naprosto souhlasím, ty formality musí projít mnohem rychleji a já vám doporučuji, inspirujte se dánským předpisem. Lisi. Lisi. Lissi Jakonsári má slovo. Děkuji. Mohu pouze podpořit to, co řekla kolegyně Šaldemóze. A to v tom smyslu, že bohužel existují i možnosti toho, jak se vyhýbat daňové povinnosti. A to je něco, proti čemu chceme bojovat proti daňovým únikům a krácení daně. Ale například ve Finsku by to přesně k takovému výsledku vedlo. Automobily by se, byly lidmi zaregistrovány na Islandu a používaly by se pak ve Finsku. Takto by se lidé mohli vyhnout eh, finské daně z motorových vozidel. A nyní otázka komisi. Eh, země, které sdělily, že mají velké problémy. Mm, zamýšlí se například eh, nějakým způsobem tuto otázku vyřešit pro tyto země? Nemůžeme přeci našim občanům jasně říci, že máme nějaká opatření, respektive měli bychom jim tedy říci, jaká opatření máme pro to, aby se občané nemohli vyhýbat daní. Existuje mnoho dalších problémů s těmito daněmi z aut, než si myslíme, protože stále se více pohybujeme, bydlíme na více místech. Současně já sama nevím, kde trávím nejvíce svého času. Takže kde mám registrovat své auto? Mám to spočítat podle dní v roku, anebo eh, kde auto tráví nejvíce dní v roku a tak dále. Takových lidí je eh, mnoho a my musíme vnímat ty eh, problémy asi trochu šířej. Některé země jsou velmi malé a člověk tedy eh, často a snáze překračuje hranice, jiné země jsou velké, kde eh, k tomu překračování hranic tak často nedochází. Ale já eh, jsem se chtěla zeptat, jak diferencovat, protože podle mého názoru je tam několik nejasných pojmů. Uživatel a vlastník. Vy jste řekla vlastník nebo uživatel. V Belgii například, když někdo žije v Belgii, ale řídí auto, kterou, kterému nepatří a je registrováno v jiné zemi, může s tím mít pak velké problémy. Takže by mě zajímalo, co se v takovýchto případech děje. Je ta osoba pak uživatel auta, když jezdí nebo jede pouze jednou a veze mě domů, protože jsem příliš mnoho pila alkoholu, anebo eh, by mě nesměla vést a tak dále. Je tam milion takovýchto otázek, které eh, nemají, zdá se, odpověď a myslím, že potřebujeme nesmírně flexibilní postoj k tomu, obávám se. Děkuji. Pan Send, vítejte v IMKU. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem zde eh, za paní Marlin Mici, která, zde, která se nemohla dostavit, protože má povinnosti na Maltě, ale požádala mě o tuto intervenci eh, jejím jménem. Non-paper Evropské komise ohledně přesunu motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě v rámci jednotného trhu eh, působuje mnoho problémů. Komise opět selhala vyřešit stížnosti, které členské státy a poslanci předkládali, totiž poskytnout přesnější informace a data o identifikaci segmentu trhu a kvantifikaci očekávaných přemístění a cirkulace daňových příjmů. Je nepřijatelné, aby komise přijala návrh, který spočívá na domněnkách, tvrzeních, nekonzistentních informacích a neúplných informacích, místo aby poskytla konkrétní údaje a scénáře eh, uspůsobené Evropské unii. Hovoříme tady o nařízeních, to znamená primárních aktech a eh, ty vyžadují velkou pečlivost. Za druhé, eh, dokument zdá se vysílá signál, že většina ženských států neočekává zásadní změny, pokud jde o přesun vozidel po schválení nařízení pokud ale se na situaci nic nezmění, jaký je pak skutečný účel navrženého nařízení a kdy vyvstane potřeba změnit pravidla na evropské úrovni. Ten non-paper také neobsahuje eh, eh, soupis otázek, eh, které byly položeny závěry založené na prohlášeních většiny členských zemí v uvozovkách eh, neposkytují jednoznačné odpovědi a proto je zapotřebí předložit konkrétnější informace, které tam ovšem chybí. Bylo by také užitečné, jaké jsou reakce členských států vzhledem k sestávající legislativě a eh, jurisdikci Evropského soudního dvora. Ano, otázky daně související s tímto návrhem eh, jsou vlastně zde palčivé od prvopočátku, ale komise to nevyřešila. Šest členských států státu poslalo dopis eh, komise, kde se obávají, že pobídky vyhýbat se registraci eh, eh, mohou vlastně být silné a je to skutečný argument, který by komise měla použít, že protože se něco již děje, tak bychom to měli ještě uspíšit. Vzala komise v potaz skutečnost, že pro některé členské státy jako Maltu se ten problém netýká pouze příjmu, ale také eliminaci podstatných sociálních a ekologických účinků vyplývajících z toho, že ostrov má největší počet motorových vozidel na metr čtvereční nebo kilometr čtvereční. E, dále e, vlastní generální ředitelství D e, Evropské komise podalo negativní stanovisko k tomuto návrhu. Není sporu o tom, že návrh komise vytváří situaci vlastně jakéhosi daňového nakupování a tím způsobuje právní problémy a další problémy. než bude výbor postupovat s dalšími pracemi, měl by zadat vlastní nezávislé posouzení posudku. Tím se dostávám k závěru stanoviska, které paní Mici chtěla předložit tomuto výboru. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Prosím, máte slovo. E, Děkuji, paní předsedkyně. Pokud chceme něco udělat a zlepšit něco, co už existuje, tak je třeba, abychom to dobře porovnali, abychom věděli, zda to celé skutečně bude vylepšení, pokud se to změní. E, já bych ráda něco podotkla své vlastní země. Například mnoho Rumunů registruje svá vozidla v Bulharsku, protože je to levnější. A není možné v podstatě proti tomu nic udělat, protože zdanění na národní úrovni, o tom se rozhoduje v každé jednotlivé zemi a každý občan si chce vyřešit své záležitosti s co možná nejnižšími náklady. A proto bychom možná měli proti sobě postavit jakési dva sloupce toho, co již existuje, toho, co plánujeme, neboť jsme v situaci, kdy my všichni jsme evropskými občany a tady je vhodné, abychom měli jednotnou metodu. Tak, jak to už podotkla kolegyně z Polska, pro občany je obtížné, když neví ani kde to auto je nejdéle v roce, kde oni sami tráví nejvíce času, takže by si sami museli vést nějakou statistiku o tom, kde nejčastěji pobývají. Takže, jak říkám, bylo by vhodné udělat si takovéto porovnání, dva sloupce, co máme nyní, jaké jsou návrhy komise i v oblasti eh, ochrany spotřebitele, ale je jasné, že členské státy myslí také na své národní rozpočty. Děkuji. Já se pokusím o několik eh, rychlých poznámek. Toto téma je skutečným problémem, jimž čelí někteří evropští občané, kteří se snaží se pohybovat na jednotném trhu. A proto to bylo takto identifikováno ve zprávě Komisi pro občany za rok 2010. Je to zátěž, kterou nese mnoho lidí, kteří se snaží pohybovat nebo pracovat ve víceročenských zemích. Musíme to řešit proto. Také je tady skutečný problém z našich, v našich vozových eh, parcích, eh, respektive při eh, pronájmu nebo půjčování vozidel, což je vysoce spoplatněné. A to může být také zátěži. Otáz, ovšem to nakupování registrační daně je také závažným problémem, jak to někteří eh, nadnesli. A mm, snaha některých zemí vytvářet eh, pobídky, aby občané eh, jezdili s auty produkujícími nižší emise a mám vůči tomu sympatie. Na straně druhé se rychle dostanete do situace, kdy eh, se lidé dostanou do situace s nejnižší možnou daní a také mám určité starosti, když slyším, že ještě nepanuje jasno o sdílení informací z bezpečnostních důvodů, takže kdybyste, eh, kdyby najednou se vyskytly výrazné eh, rozdíly business issues. That um, is obviously another real... E, e, registračních značkách mezi jednotlivými zeměmi. A byl by to také určitý bezpečnostní problém, bezpečnostní riziko ale faktem je, že v návrhu komise je nedostatek kvantitativních e, dat, to znamená, že je pak složité navrhovat lepší regulaci žádosti občanů o spolupráci s radou a hledat řešení skutečných problémů je naléhavé. Je to také otázka daňové příslušnosti takzvaného výběru ehm, země z nejnižší daní a tak dále. Já přeji eh, zpravodajce vše nejlepší. Máme velmi kompetentní Eh, zpravodajku, jak je tomu vždycky v tomto výboru a vím, že bude pracovat velmi pilně, aby dospěla ke kompromisům. Já bych eh, to nyní zr- uzavřela rychle, abychom se dostali k zasedání koordinátoru. Děkuji, jenom velmi rychle závěrečné poznámku. Chci vám poděkovat všem za vaše poznámky, za vaše přínosy. Zejména děkuji eh, těm z vás, kdo se na věci podílejí déle než já. Cílem dnešní diskuse bylo, aby Evropský parlament eh, byl eh, tady zainteresován na mm, udržení dialogu, na, na za, znovu zahájení eh, dialogu, aby v tom byl parlament aktivní a abychom k tomu my všichni eh, přispěli. Já vím, že pro některé členské státy je to komplikovaná záležitost. Snažím se být s těmi členskými státy eh, v kontaktu. Už jsem se setkala s dánským velvyslancem, abych lépe pochopila pozici těchto států nadcházejících týdnech a měsících. Budu čekat na výsledky eh, setkání pracovní skupiny Rady 1. února a doufám, že pak už budeme mít i pozici z Koreperu. Pak bych hned chtěla jednat s lotyšským předsednictvím o dalších krocích, které bude možné udělat. Na základě výsledků eh, těchto schůzek svolám stínové zpravodaje a navrhnu eh, koordinátorům, jak podle mého názoru by mohl výbor postupovat. Děkuji. Děkuji, dámy a pánové, děkuji komisi a jistě povedeme tuto diskusi dál. A teď prosím hned přejdeme ke schůzi koordinátorů. Takže prosím, ty z vás, kdo tady mají zůstat, nechť zůstanou. A prosím, zítra v 9 hlasujeme, ještě jednou to opakuji, hlasujeme v 9.